Colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegové, prosím, usaďte se. Máme před sebou velice eh, plný program. Máme před sebou hlasování, které bude méně složité, některé více složité, ovšem předtím vám sdělím sdělení předsedy. a týká se to také jmenování zpravodajů a navrhovatelů. A chtěl bych vám také oznámit, že s právou paní Runner se budeme dobo zabývat dnes dopoledne a ne odpoledne. Takže ti z vás, kteří se zabývají touto zprávou, tedy paní Runner, to je zpráva číslo 16, tak ta bude projednána dnes dopoledne na místo odpoledne. Vzdělení předsedy. Koordinátoři se sešli včera večer. Nejdříve jsme měli aktualizaci informací od komise týkající se černého seznamu leteckých společností a také jsme se dozvěděli rozhodnutí výboru pro leteckou bezpečnost z 19. března a tam to se také vztahuje normální eh, řízení pro důvěryhodné materiály. Za druhé, služební cesta do Washingtonu. Já jsem podal informace o cestě do Washingtonu a také o tématech, které, o kterých jsme diskutovali s ministerství pro dopravu, dále také se železničními zástupci a s dalšími orgány. Koordinátoři navrhli, abychom také navrhli pokračování dohod o letecké dopravě, takže podle Lisabonské smlouvy potom budeme přesně vědět, jakou se hráváme roli a pokud se týče delegace do Washingtonu, tak bude také zpracována písemná zpráva, která bude rozeslána všem poslancům. Jmenování zpravodajů a navrhovatelů. Byl zde jmenován pouze jeden zpravodaj a to je nařízení na eh, aktualizaci eh, eh, nařízení z roku 2009 týkající se cestujících na moři. Bylo to nařízení 2009-42 EC a nikdo se neucházel u toto zprávu a proto pravděpodobně já jako předseda tuto zprávu zpravodaji. Také dokumenty pro informaci byla tady zpráva od komise týkající se zkušeností aplikace jiného nařízení týkající se eh, říční dopravy, to jsou statistické údaje a potom také komise nám dala informaci o zdrojích pro chlazení a topení. Dále je tady návrh na rozhodnutí rady týkající se protokolu řízení pobřežních vod doporučení je, že nebudeme tedy se k tomu vyjadřovat, nebudeme dělat nic, nebudeme zpracovávat žádné zprávy. Pokud se týče STOA, tak jsou tady pan pan Panstikou, kteří jsou zástupci ve Vestoa a ti zpracovali čtyři návrhy, horizontální návrhy, to je to, jak Stoa pracuje. Toto bylo schváleno koordinátory a bude to také předloženo panelu Stoa pro definitivní úvahy. A tyto tyto návrhy se týkají příspěvku inteligentních dopravních systémů k bezpečnosti dopravy, technologické možnosti pro snížení spotřeby nafty v námořní dopravě, efektivita bezpečnostních opatření na letištích a dále možnosti, jak, eh, zvýšen, jak eh, zvýšit možnosti využívání elektricky poháněných vozidel v příměstské dopravě. Také jsme hovořili o návrhu týk týkající se prvního železničního balíčku a koordinátoři řekli, že předloží rezoluci, která bude diskutována ve výboru a pravděpodobně se dostane na plenárku přes, v červnu. Pokud se týče údajů Eh, o právech pasažerů, tak toto bude projednáváno na zdejší, na nynější plenárce a paní Ayla Sende má mandát, aby vstoupila do jednání s radou na základě prvního čtení v parlamentu a také na základě dalších dvou návrhů a bude z toho vytvořen balíček. Dále jsme měli také výměnu eh, s panem Reutem Sten t komise hodlá revidovat svou poliku v tente a aby se připravila revize tente, tak komise vytvořila šest expertních skupin k různým tématům, jako strategické ten, plánovací technologie, integrace, dopravní technologie, inteligentní dopravní systémy a i a ten eh, spojení s třetími zeměmi a také financování TENT. Feedback potom expertní komisi eh, expertní komise bude také projednáván v komisi. Tam bude předložena eh, metodologie, a tato metodologie bude projednávána v Saragose 8. a 9. června. Pan Reuters komise nás ujistil, že naše koordinátory bude informovat o pro eh, pokroku před Saragosou a také po Saragosa to jsou informace ze, zpráv, ze schůzky zpravodajů. Já se ptám, zdali se vám to všem hezky líbilo. Můžete to akceptovat, můžete akceptovat tuto zprávu. Děkuji vám, že s tím souhlasíte. Dobrá. A nyní přejdeme k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat hlasovat a prosím, nejdříve prověříme, zdali máte všichni hlasovací lístky. Jestliže máte hlasovací kartičky, můžete je dát do zařízení a uvidíme, zdali tedy všechna zařízení fungují. Takže uděláme testovací hlasování. Zahajuji testovací zkušební hlasování. Takže Magdalena nemá kartičku, můžeš někoho vyslat, aby ti kartičku přinesl? Takže zkušební hlasování je ukončeno. Je to všechno v pořádku, my jsme chtěli jenom prověřit, že pan Sterks je nadále panem Sterksem a ne někým jiným. Takže máme tady dva poslance bez hlasovacích kartiček. Je tady snad ještě někdo další, kdo by kartičku neměl? Tak abychom mohli všechno zohlednit při hlasování. Je, je to pan Kramer od Zelených a paní Alvarez. Ano, v pořádku. Takže dáme se do toho. První je návrh zprávy o ohlašovacích formalitách lodích připlouvacích do přístavů členských států společenství nebo odplouvajících z nich. Je to zpráva pana Sterkse. Článek 1, pozměňovací návrh 44, pan Marinesku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslím si, že prověřovat to nemusíme. E, čtrnáctka zpravoda je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 nyní to je jednoduché, ale pak se to zkomplikuje. Takže já říkám 45 Marinesku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 Marinesku, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 Marinesku pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Patnáctka zpravodaje a je tady ústní pozňovací návrh zpravodaje. Máte to před sebou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 48 bylo staženo. 16 zpravodaj pro proti, zdrželi se, schváleno. 17. Spravodaj. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím si, že bychom to měli prověřit. Takže prověříme 17 zpravodaje. Zahajuji hlasování. paní Alvarez a pan Kramer má musí naznačit, jak budou hlasovat. Nyní končím hlasování. 20 pro, 16 proti, schváleno. Vy jste proti, takže to je 17 ku 20. Michael Kramer byl proti. 49, tam hlasujeme pouze o poslední větě, protože 17 byla schválena. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 50 odpadá. 18, ta zpravoda je kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 19 a 53 bylo staženo. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pan Sterks pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 staženo, 54 Sturx pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Komp promisní pozměňovací návrh 1, to je článek 7a. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Nyní se dostáváme k 57. Pan de Grandes Pasqual a další pro, proti, Zdrželi se schváleno. 23 zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 24 zpravodaj pro. Proti. Zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme to. Nyní prověříme 24. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. 22 pro, 14 proti, schváleno. 25 bylo staženo. Padesát osm, pan Sturks, ústní posměvací návrh zpravodaje, to se týká delegovaných aktů. A také budeme s vaším dovolením hlasovat 59, 60, 61, 62, 63, 11 a 14. Souhlasíte s tím, abychom hlasovali ovšem dohromady? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26 zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60 Pan Bese, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme toto prověřit, prověříme šedesátku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Paní Alvarez je pro, Michael pro, to je 19 pro, 18 proti schváleno. Dvacet osm odpadá, takže jednička zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka, zpravodaj pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. 29 odpadá kompromisní návrh 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní se dostáváme k trojce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 31 odpadá mimo slov Border Police Europol. Pan a nyní o tom budeme hlasovat jako o dodatku repro. Proti. Drželi se. Schváleno. Čtyři zpravodaj pro proti, zdrželi se schváleno. Pět, zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, první část 32 odpadá, protože byl schválena 51, proto se dostáváme k druhé polovině, což je druhá věta, kdo je pro? Proti zdrželi se. Můžeme druhou část 32 prověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 22 pro, 14 eh, proti schváleno. 33, to je pokryto kompromisem 2, 101 byla stažena a nyní tedy 34 Sterks pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 a osmička jsou pokryty kompromisním pozměňovacím návrhem dvojkou. Devítka je automaticky schválena, protože jsme schválili sednáctku, takže se dostáváme k 36 která odpadá, 38 byla stažena. Takže vidíte, že se nám kapku komplikuje. Takže nyní 39. Kde Grandes Pascual Tal. Kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 37. Fandálen pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Desítka zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme zkontrolovat desítku. Desítku zpravodaje zahajuji hlasování o desítce. Paní Alvarez, vy teďka už máte tu kartičku, ano? Hlasování je ukončeno. 19 pro, 17 proti, je to schváleno. 40 byla stažena, 12 stažena. A nyní jsme u třináctky. Spravodaj pro? Proti? To je schváleno. A 42 vandálen, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Konečné hlasování, legislativní návrh v pozměněné podobě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 35 pro, jeden hlas proti, jeden se zdržel, je to schváleno. Takže legislativní usnesení, legislativní rezoluce, eh, hlas, hlasování je otevřeno. Hlasovali jste všichni, hlasování je ukončeno. 35 pro, jeden pro, jeden se zdržel. Blahopřeji panu Sterksovi. And Mr. Kramer in favor. Thank you, Michael. Ještě pan Kramer tady byl pro, děkuji všem. Dalším bodem je přijetí návrhu zprávy, který se týká přepravitelného tlakového zařízení. Navrhuji, abychom Eh, hlasovali o všech pozměňovacích návrzích zpravodaje v eh, bloku. Má někdo proti tomu námitku? Pokud nikoli, tak budeme hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích zpravodaje dohromady v bloku. A to včetně pozměně, ústního pozměňovacího návrhu číslo 43. Ano. Čili hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Ne, ještě ne, ještě máme ústní pozměňovací návrh číslo 6. O tom musíme hlasovat eh, zvlášť. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 35 hlasů pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Č, nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Zah, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 2 se zdrželi, čili je to schváleno. A ještě jeden hlas připočítám za Michael. Dále zde máme zprávu z vlastní iniciativy, která se týká strategických cílů a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018. Zprávodajem je pan Petr van Dalen. Začneme s, odstavec, eh, s odstavcem 1, pozměňovací návrh 11, pan Tusás, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12, Ayala Sender, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Tusas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě to ověříme. Ověřujeme 14. Paní Tykau. Zahajuji hlasování. Michael, můžete nám ukázat, zda hlasujete pro nebo proti? Končím hlasování. Je to tedy 19 pro, 18 eh, proti, takže je to schváleno. Dále bod 15. Pan Besej, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Dílčí hlasování. Hlasujeme o dvou částech. Ta první část začíná slovy urges the commission. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to ještě radši ověříme. Ověřujeme první část. Zahajuji hlasování. A přepočítáme ještě hlas pana Kramera. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 19 proti, čili schváleno. Hlasujeme o druhé části až ke slovům to look, register. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to ověříme. Ověřujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Přepočítáme plus za pana Kramera. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro, 26 proti, čili zamítnuto. Dále 17, pan Tusas, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 20, pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Blasto, Rikej, oddělené hlasování, první část, od slov konci that až po slova applicable legislation, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část, platí tedy ještě ta druhá část? Ano, Čili od slov notes stát až pod slov to, kdo je, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 22 Ayala Sender, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23 Pan Komocakos, opět dělčí hlasování, první část. Celý text bez slov and extended. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čili druhá část. Takže druhá část by byla bez těchto slov. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě to ověříme elektronicky, to znamená ještě se slovy these words. Zahajuji hlasování o druhé části. 23. Kdo je pro? Končím hlasování. 25 pro, 13 proti. Přijato. 24. Besej, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Fleckenstein. Mám zde ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Pan Fandalen. Pane předsedo. Pane předsedo, je to v textu. Hovoří se o roku 2010. Čili měl by tam být rok 2010 bez toho, abych, aniž bychom specifikovali konkrétní měsíc. Ano, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 26. Pan Fleckenstein ústní pozměňovací návrh vyžádaný skupinou SD. Pane Fleckensteine? Ano, ano, nahradili jsme slovo safeguarding slovem promoting a přidali jsme také ještě výraz and to ensure global competitiveness of European shipping, tedy ještě k posílení eh, globální konkurenceschopnosti Evropské. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak hlasujeme o 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27. Pan Fleckenstein, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, vážení kolegové, vidím, že vaše ruce trochu umdlévají. <laughs> Tak číslo 28. Dílčí hlasování, první část od slov Welcome z poslov Shorty Shipping. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Druhá část od calls on po slova community. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 8, 29 tusa. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čím se dostáváme na 34. Eh, dílčí hlasování? Pan Komucakos, první část. Až po slova Maritime Colleges. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Od slova at the same time po slova with fatigue. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Ověřujeme druhou část čísla 34. Zahajuji hlasování. Pane Kramere, jak budete hlasovat pro? Děkuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 21 proti, čili zamítnuto. 33 odpadá. Kompromis C. Je máte kompromisní pozměňovací návrh s odděleným hlasováním. Čili kompromisní návrh s dělčím hlasováním. První část, eh, to celé bez slov, der necessary kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, s těmito slovy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Čili kompromis C je celý přijatý. Nyní 36 Marinesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě to ověříme. Myslím si, že je to přijato, ale ještě ověřujeme. Číslo 36, prosím. Zahajuji hlasování. Michael je proti. Končím hlasování. 22 pro, 17 proti, čili skutečně přijato 37 Marinesku, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 odpadá. 41. Pan Fleckenstein, opět ústní pozměňovací návrh vyžádaný skupinou SD. Ano, nahradili jsme slovo review Eh, slovem extend. To je vše. Je někdo proti? Má někdo námitky, abychom hlasovali? Takže hlasujeme o něm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ještě to ověříme, myslím si, že to je zamítnuto, ale tedy hlasujeme o 41, včetně toho ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. a je to zamítnuto. 15 pro, 24 proti. Nyní druhá část 43, protože první se týkala toho kompromisu C, čili hlasujeme těmi od, od, od té části o e partikly, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44. Paní Vlasto Ríkej, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45 odpadá, 46 Tusas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48 Vlasto Rikej, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 Marinesku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 52 Ústní pozměňovací návrh skupiny EPP. Kdo se toho ujme? Ano, děkuji, pane předsedo. V našem ústním pozměňovacím návrhu chceme eh, větší, eh, větší závazné znění, než jak to bylo v původním znění, než jak to bylo v tom originálu. Chtěli bychom tam dodat slova in disrespect will be of particular interest, protože si myslíme, že to umožňuje větší flexibilitu a tedy podporujeme toto znění. Děkuji. Má někdo něco proti eh, tohoto, tomuto pozměňovacímu návrhu? Takže hlasujeme s ním, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pane Fleckensteine, dále je, hlasujeme také o tom, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 54 dělčí hlasování. První část, celý text bez slov before the end of 2010. A druhá část bude s těmito slovy, čili hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část s těmito slovy, kdo je pro, Ne, omlouvám se, odpadá to takže odpadá to. 55. Dílčí hlasování, první část, celý text bez slov to follow suit, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ještě to ověříme, ověřujeme první část 55. -ky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 22 pro, 17 proti, je to přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 20, 56, pardon, pan Kun, kdo je, proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Pan Kun, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 61. Fleckenstein. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Dílčí hlasování, první část, consider that all až po external costs. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část od slov believe that až po innovation. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pan Groš. Pane předsedo, mohl byste nejprve, mohli bychom nejprve hlasovat o kompromisu D a pak bychom mohli stáhnout 63 a 64. Ano, souhlasíte s tím všichni? Dobře, čili budeme nejprve hlasovat o kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. No. Čili kompromis D, omlouvám se, říká pan předseda, čili nejprve hlasujeme o první části kompromisu D. Celý slov bez slov and analyze až po Harvard use. Čili zahajuji hlasování o první části kompromisu D. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. 14, 14 eh, pro, 23 proti. Nyní hlasujeme o druhé části. Budeme hlasovat... Ne? Takže to odpadá tedy, celý, čili celý kompromis je odpadá. A nyní hlasujeme o 63 a 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Rovněž zamítnuto. Takže kde, kam teď eh, poskočíme? 65? 65. Pan Komocakus, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pan Sturk se hlásí. Co se stalo s tím bodem 63 a 64? Bylo to zamítnuto, říká pan předseda. Dobře, děkuji. Nyní odstavec 16. Skupina EPP požádala o oddělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Pan Kun. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 70. Ústní pozměňovací návrh vyžádaný skupinou EPP. Pan Komucakos, máte slovo. Děkuji, pane Děkuji, předsedo. pane předsedo. Tady se jedná o malé zlepšení textu a já se domnívám, že toto také je v pořádku a můžeme hlasovat pro. tím souhlasíte? Hlasujeme o 70, včetně ústního, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 71, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 72, pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 hlasy pro, hlasy proti, zdržel se někdo, přijato. 74 paní Ayala Sender, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 75 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále bod 76, paní Tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě to ověříme. Myslím si, že je to zamítnuto, ale ještě to ověříme. Ověřujeme 76. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 14 pro, 15 pro, 23 proti, takže zamítnuto. 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 79 pro, proti, strželi se, přijato. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 81. Hlasy pro? Hlasy proti? Kdo se zdržel? Přijato. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní 83. Dílčí hlasování máme dvě části. První část až po slova Transport System. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Je to tak v pořádku? Ano, takže druhá část od slov notes, that the global, až po slova in the area. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84. Ještě navíc ke kompromisu E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále devadesátka. Paní Ayala Sender, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Hlasy pro? Hlasy proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní body odůvodnění číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bod 2. Hlasy pro? Hlasy proti? hlasy, kdo se zdržel, pardon, přijato. Bod 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, ještě to ověříme, ověřujeme prosím číslo čtyři, Vlasto Rikej. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19. 20 pro, 16 proti. Přijato, tím pádem pětka odpadá. Hlasujeme o šestce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověřujeme devítku, prosím. Ověřujeme číslo 9. Zahajuji hlasování o návrhu Vlastory K. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 19 pro, 19 proti, čili zamítnuto. Paní Tykau, číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Mm, můžeme to ještě ověřit. Ověřujeme číslo 10, paní Tykau. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 13 pro, pardon, 14 pro, 22 proti, zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Děkuji. Končím hlasování. Pan Kramer hlasoval pro, jeden hlas ti tři se zdrželi, 33 pro. Takže gratulujeme zpravodajovi, je to schváleno. Next. Další je návrh strategie Evropské unie pro region Baltského moře. Je to zpráva pana Kuna. Ich möchte nach der gestrigen... Děkuji, pane předsedo, po včerejší diskusi. Chci za EPP říci, že posněhovací návrhy 6, 15 a 16 přijmeme, tedy schválíme, takže budeme hlasovat pro plus. So that's for the EPP. To je tedy pro poslance EPP, že si máte, se máte podle tohoto doporučení zachovat. Takže začneme pozňovací návrh 1, pan Balsaitis, kdo je pro? Proti. Drželi se schváleno. Dvě, zíle pro, proti zdrželi se, schváleno, přijato. Čtyři, hlasování po částech, první část až po ten T21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A druhá část také bude hlasována, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Další je šestka. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Sedm zíle. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2. Pro proti, drželi se schváleno. Desítka pro, proti. Toto prověříme, prověříme desítku pana Aukena. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. 21 pro, 17 proti, schváleno. Jedenáctka eh, Flakenstein, ústní pozměňovací návrh pana Kuna. My bychom rádi nahradili Shipping links must be promoted in order to ensure efficient use of the sea. Takže to je jedenáctka s tímto osmým pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno Dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno Třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno čtrnáct pro, Proti. Zdrželi se. Prověříme čtrnáctku, prosím. To je nový odstavec 7a, takže zahajuji hlasování o 14. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Takže 14 pro, 20 proti, zamítnuto, další 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16. Pane předsedo, kolegyně, kolegové. Tady bylo dosaženo hodně dobrých kompromisů a včerejší diskuse na výboru ukázala,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 Devatenáctku zkontrolujeme, zíle. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. 20 pro, 18 proti, schváleno. Závěrečné hlasování. Zahajuji závěrečné hlasování. Pan Kramer je pro. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. 36 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji panu Kůnovi. Kolegové, takže toto je konec hlasování. Děkuji vám za spolupráci. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu. Což je Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost národní, nákladní dopravy. Pan Marinesku. Kolegové, prosím. Já vás žádám, abyste odcházeli potichu a ti, co zde zůstanou, také aby seděli potichu, tak abychom si mohli vyslechnout zpravodaje. Pane Marinesku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak jste viděli, já jsem předložil pozměňovací návrhy ke zprávě, které by měly být schváleny. Já jsem se také sešel se španělským předsednictvím a prošli jsme společně celou zprávu. Chci pouze zmínit body, kde, které musíme zřejmě více prodiskutovat. Obecně se domnívám, že dospějeme ke schodě, ke schodnému názoru na mnoho odstavců, ale jsou tady tři zásadní body, kde budeme muset hodně vyjednávat. První bod je jednotné kontaktní místo. To je místo, kde žádosti budou předkládány o mezinárodní železniční trasu přes národní hranice. Takže tady se bude žádat. Prosím vás, kolegové, ne, dabu, ne debatujte tady v kroužcích a k, to je velice rušivé po pana zpravodaje. Jestliže chcete diskutovat, tak jsou tady velice, velice široké dveře a můžete odejít na chodbu. Pane Marinesku, máte ještě jedno slovo. Jak již jsem řekl, jeden ze zásadních bodů bude jedno kontaktní místo. Názor náš a názor komise a rady je ten, že my, tedy když říkám my, pak hovořím o sobě a stínových zpravodajích, tak my se domníváme, že toto jedno kontaktní místo by mělo být rozhodnuto na žádost. Rada je toho názoru, že toto místo by mělo být pouze místo, kde se budou žádosti přijímat, které budou potom zasílány jednotlivým společnostem a ředitelstvím v příslušné zemi a že tato ředitelství budou rozhodovat. A já se domnívám, že toto je zásadní bod této zprávy, je to přidaná hodnota této zprávy a my budeme trvat, aby se to objevilo také ve finální verzi. Druhý bod, o kterém se diskutuje velice vehementně, je to, to se týká autorizované žadatele. My jsme toho názoru, že veškeré železniční společnosti, podniky, i když to není železniční podnik, tak může žádat o železniční trasu. E, Rada chce ponechat tuto výhodu pouze pro historické, již tedy tradiční železniční podniky my uvidíme, jak se zde dospějeme ke kompromisu. Já se domnívám, že bychom měli na našem stanovisku trvat, protože my chceme mít otevřený železniční trh a my toto musíme respektovat. Podle mého názoru omezit možnost tras pouze již na etablované železniční podniky by vedlo k narušení trhu. Je tady však ještě další třetí bod týkající se předního přerušení provozu. Dohodli jsme se na hlavních kritériích, jak takovéto přerušení provozu řešit. To znamená, že to musí být minimální doba na obnovení provozu, ale od tohoto bodu musí existovat jakási přednostní pravidla. Určité podmínky, jestliže je tam například osobní vlak, který již stál tři nebo čtyři hodiny, někde na polích, tak tento osobní vlak musí dostat absolutní přednost a musí jet první. E, rada se nedomnívá, že tato přednostní pravidla či pravidla přednosti jsou nutná. A pak je tady ještě jeden obecný čtvrtý bod, obecný vlastně pro celou zprávu. Sta- my tady zřizujeme výkonnou radu a správní radu, kterou tvoří zástupci členských států. Správní rada tvořena provozovateli infrastruktury. Já se domnívám, že když budeme vytvářet tyto orgány, pak by měly mít také kompetence, které budou provádět a vykonávat jinak všechna tato rozhodnutí o koridorech by měla být dělána právě na úrovni správních rád. Rada souhlasí s vytvořením, se sestavením těchto rad či orgánů, ale potom rada chce si zachovat, tedy rozhodování, chce mít rozhodování na úrovni ředitelů infrastruktury. Já se domnívám, že i zde jsme schopni dospět ke kompromisu. To jsou hlavní body mé zprávy. Já jsem přesvědčen o tom, že na druhé schůzce se nám podaří udělat pokrok. Já již jsem řekl, že jsem se s jednou s radou sešel a prošli jsme minimálně polovinu zprávy a v posléze budeme dále diskutovat o druhé polovině zprávy. Děkuji vám, pan Liberacky za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, mohu, tak bych eh, k tomu chtěl něco dodat. Pan Marinesku pracuje na tomto tématu už eh, poměrně dlouhou dobu, velice trpělivě pracuje na tomto tématu a také se tomu věnuje velice eh, podrobně. Eh, můžu říct, že je trpělivý, protože švédské, španělské předsednictví jak si se od toho trošku odtahuje, ale se, vypadá to, že celá byrokracie na radě všechno jaksi paralizuje a zpomaluje. Otázkou je, jakou tento mm, koridor přinese novou hodnotu, novou kvalitu, novou přidanou hodnotu celé dopravě. Chceme pokročit ještě dále, chceme vytvořit novou oblast železniční dopravy, zatímco to vypadá tak, že rada bych chtěla učinit několik kroků, aniž by ale měnila celý ten status quo. Pan Marinesku před, eh, předložil eh, velice eh, tady dobře několik otázek. Nastolil se několik otázek, o kterých ještě budeme debatovat a já chci k tomu něco dodat. My se domníváme, že musíme zajistit, abychom, eh, abyste, byla, abyste byli dobré možnosti volby pro nákladní dopravu. Osobní, eh, osobní přeprava je citlivější na časové prodlevy než nákladní doprava. Já také podporuji eh, ustanovení, která se týkají toho jediného kontaktního místa. A naše politická skupina rovněž souhlasí s návrhem zpravodaje, který se týká toho, eh, který se týká tedy těch ředitelů, těch ředitelství infrastruktury. Myslím si, že my sami bychom neměli přijímat některá specifická rozhodnutí My chceme, aby ta situace se vyvinula dopředu a nikoli, aby zůstala tam, kde je. Myslím, že já sám se se zpravodajem celkově obecně shodnu. Máme stejné priority a shodneme se i tedy, eh, my sami se shodneme. Naším jakýmsi nepřítelem v tomto je tedy rada. Možná můžete říci, že polovina celého projektu už byla dohodnutá, ale my se budeme snažit dosáhnout kompromisu. A chci říci, že naše politická skupina tedy podporuje tento návrh. Děkuji. A nyní paní Bilbao. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že pan Marinescu se velice dobře soustředil na ta hlavní témata, která zde vidíme, která se týkají je rady. Jsou to ty jednotná kontaktní místa, pak se soustředil na ty priority při přerušení dopravy a také na roli správní rady. Chtěla bych k tomu pouze něco doplnit. Rozdíl mezi námi a radou spočívá pro nás v tom, že správní rada by měla mít nezávislá a rada toto podpořit nechce. Má frakce je toho mínění, že tento návrh má dovolit vytvořit opravdovou evropskou železniční síť pro přepravu nákladní dopravy. Chci se vrátit k jedné věci, která na první již od počátku vedla k, k velkým diskuzím. Jde o definici nových koridorů v té příloze, tak jak si to představuje rada musím říci, že v ostatních výborech jsem se spíše držela zpátky, ale pak jsem se účastnila různých schůzí a zkůzek, informovala jsem se i písemně a potom všem musím říci, že v radě je naprostý nedostatek transparence. Vždy jsme požadovali, aby nám rada poskytla argumenty, abychom věděli přesně, proč chce mít tyto koridory v příloze 1. Zde existují nějaké analýzy ekonomické, sociologické, které má rada k dispozici. Jaké problémy chce tímto způsobem vyřešit? Proč jsou tam uvedeny některé koridory a některé koridory tam uvedeny nejsou? Existuje zde jaký smíšený charakter těch koridorů? Může nám tedy někdo přesně vysvětlit, proč tedy tam ty koridory jsou, protože my jsme ti, kdo to bude muset posuzovat. A je naprosto jasné, že my potřebujeme, jakožto jednotliví poslanci, dostatečné informace, protože my neseme spolu zodpovědnost za tento projekt chci říct, že já jsem do posud žádné informace neobdržela. Jediný pádný argument, který jsem slyšela, tak bylo to, co vzešlo ze strany jednotlivých členských států. Během poslední schůze na radě komise přistoupila k posouzení a textu máme také kritéria, podle kterých je možné schvalovat nové koridory. Komise potom řekla, že koridory které jsou v příloze 1, podle jejího mínění splňují tato kritéria. Ale my, jakožto poslanci, kteří jsme za to odpovědní, v podstatě nevíme, jaká jsou kritéria pro výběr koridorů ze strany komise a členských států. Pan Marinescu písevně sepsal své požadavky, ve kterých svrnuje požadavky jednotlivých politických skupin a my jsme doposud žádnou odpovědně neobdrželi. Během poslední schůzky jsme i ústně požadovali, abychom dostali dostatečné, dodatečné informace a opět žádná odpověď nepřišla. Chci tedy říct, že Alde se opravdu velice snažila o to, abychom do tohoto textu zapracovali pozměňovací návrhy. Ovšem my požadujeme alespoň, aby nám rada poskytla informace o tom, jaká jsou přesná kritéria výběru koridorů. A proč si myslí, že právě pomocí těchto kritérií se jim podaří založit opravdovou evropskou síť? Chceme také vědět, jaký charakter mají tyto koridory, jakou povahu a jaké vztahy mají k ostatním projektům, které ještě nebyly realizovány. Já bych chtěla opravdu, aby jsme vše toto v tomto výboru vyjasnili. Alde velice jasně ukázala, že je ochotná se tedy ochotná pracovat na tomto textu i nadále, ale dnes chci zcela formálně tlačit na to, aby nám rada nejdříve zaslala ta kritéria, tak aby tam mohla být tedy uvedeny i ty nové koridory. Děkuji. Děkuji nyní pan Kramer za zelené. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Bareneskovi. Setkali jsme se již několikrát, minulé noci i v tomto roce a jsem velice rád, že jsme se dostali trošku z toho časového tlaku a že jsme opravdu mohli vše dobře prodiskutovat. Chci se zmínit o několika věcech, které zde již padly. Když dojde někde k přerušení dopravy nebo k nehodě, je tak já jsem proto, aby zde byla co nejvyšší možná flexibilita. A nechci, aby zde existovaly priority pro určité subjekty či typy dopravy. A druhá věc, máme zde směrnice pro strojvůdce. A když například po půl hodině pro strojvůdce, jak si uběhne ta doba, po kterou může řídit lokomotivu, tak je naprosto jedno, zda jede eh, regionálním vlakem či nákladním vlakem, je to jedno. Je důležité, aby tento vlak byl co nejdříve odbaven, tak abychom se co nejdříve mohli vrátit časovému harmonogramu. Proto nesmíme postupovat dogmaticky, ale musíme se postarat o to, aby šlo vlast, abychom se mohli co nejrychleji navrátit k původnímu časovému harmonogramu přepravy. A důležitá věc další, nesmí existovat žádný rozdíly mezi tradičními železničními státními společnostmi a svobodnými subjekty. Jsme přátelé trhu, chceme, aby všichni měli rovné zacházení, jsme přátelé železnice, ale ne státní železničních podniků, které mají již velká zvýhodnění. Například v Německu dostánou státní dotace pro infrastrukturu pouze státní železniční podniky. Soukromé subjekty musí vše platit sami. A pokud i zde upřednostníme znovu státní železniční podniky, tak můžeme na spravedlivou hospodářskou soutěž zapomenout. Problematická pasáž je také ta pasáž s Qualified Tracks, tedy ta přednostní trasa. Já znám pouze jednu důležitou. To je přednostní trasa pro národní nákladní dohlavu mezi Římem a Neapol, na, Neapolí, ale ta platí pouze po, v noci, jinak ne. Takže i zde jsem proti dogmatickému přístupu, aby bylo tedy dogmaticky určováno, co je přednostní trasa a co ne. A pak eh, otázka zneužívání těch slotů, k tomu dochází. Došlo k tomu, že určitý státní podnik si ohlásil několik slotů, ale pak je nevyužíval a tímto způsobem odejmul konkurenční podnikům možnost tyto sloty využívat. Státní podnik si to zarezervoval v podstatě zadarmo a opravdu to pouze zneužil jako levný způsob potlačení konkurence. Je tedy důležité, aby ta rezervace něco stála, ne aby to bylo výhodné, aby to bylo finančně jaksi ne negativní, pokud si někdo zarezervuje sloty, které nevyužívá. My chceme celkově posílit železnici a ne jednu konkrétní železniční společnost. A co se týká těch koridorů, tak vůbec nechápu, jak se někdo může dostat k nějakému jinému číslu. Když si podíváme na analýzu těchto koridorů, kterých bylo pouze šest a my jsme je zatím nerealizovali a někdo mi říká, že potřebujeme nové, protože jsme těch původních šest nerealizovali, tak to trochu nechápu. Já jsem povoláním učitel a kdyby mi něco řekl takový žák, tak by u mě propadl. Já se tedy ptám, proč nešlo, nedošlo k realizování těch původních šesti koridorů? Proč se na ně nesoustředíme? Zatím nemáme k dispozici ani jeden jediný, ani koridor A. Zatím si tedy myslím, že nemá smysl debatovat o, nové tra- o nových trasách a o nových koridorech. Je důležité, abychom se soustředili na ty, na který jsme se již shodli. A zvláštní mi připadá i to, že se jedná o koridory, ale ustaven je pouze jeden. To je ten ze Stockholmu do Janova. Má tedy jít od, ze Stockholmu přes Kodaň, Hamburg, Innsbruck a pak dlouho nic. Proč tedy jsme zde stanovili takovýto koridor? To je pouze vlastně z důvodu jednoho mostu, který ještě není realizován, který je velice nákladný, ani ještě v podstatě nevíme, zda to bude tunel či most. A máme zde tedy určitý imaginární koridor, který jsme kvůli tomu ustanovili. A tu kratší trasu přes Rostok a Kodáň tu tímto způsobem, jak si házíme pod stůl, to nechápu. A další věc, o které chci hovořit, jsou ta jednotná kontaktní místa. Nechceme mít evropskou organizaci, která bude vše ustanovovat a schvalovat, protože k čemu by pak došlo? Takováto organizace by se ptala národních států, zda mají volné sloty. Já vím, že v Německu máme v podstatě čtyři instance pro koridor A. Já si tedy ta jednotná kontaní místa představuji takto. Když budu zákazník, mám nákladní vlak a chci z Rotterdamu eh, jet do Janova tak bych měl říct, rád bych prostě projel. A toto kontaktní místo by mělo zajistit to, že se zeptá jednotlivý států, zda jsou sloty volné a pak mi to povolí. Pokud to nepovolí, musí existovat možnost si stěžovat. Může to být jakýsi evropský orgán, kde si člověk může stěžovat a ten prověří, proč to vlastně nebylo povoleno. Za například eh, tento slot dostali státní podniky a tak dále. Já chci, aby v této oblasti byla opravdu transparentnost ale pro zákazníka musí vlastně ten krok si objednat slot mít naprosto jednoduchý. A to jednotné kontaktní místo má být vlastně tím orgánem, které zná ty různé triky, jakým se zabraňuje přidělování slotů, konkurenty a tak dále. A vlastně postarat se o to, aby zákazník, který si slot objednává, opravdu byl dobrým způsobem obsloužen. Tedy nepotřebujeme byrokratickou organizaci, potřebujeme ale kontaktní místo pro zákazníky, protože děláme evropskou politiku a ne politiku národní. Děkuji. Děkuji, Michael. Nyní pan Kuhn. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Je to jako pěst na oko. Musím pana Kramera nejdříve korigovat. V Německu stát státní železniční podnik nedostává žádné příspěvky z státního rozpočtu na infrastrukturu, pouze pro síť a síť je využívána i ostatními. Tady máme různé možnosti, především železniční příměstské dopravě a toto také Spolková republika podporuje prostřednictvím spolkových zemí. Nyní se jedná o to, jakým způsobem pro nákladní dopravu v Evropě získáme také určitou přednost. Musí to být také realizovatelné a mu e, musí být také důležité, jak rozdělíme evropské železniční sítě do koridorů tak, aby to doprava byla vůbec proveditelná. Proto je důležité, aby jednotliví provozovatele byli sloučeni do jakéhosi řídícího výboru či rady, tak, jak o tom již hovořili pan Marinesku a pan Kramer. Řekněme, tedy trasa z Rotterdamu do Janova. O tom již se hovořilo. Jedno kontaktní místo. To nemůže naplánovat jednu trasu, ale potřebuje celkově proto pět provozovatelů, to je ProRail v Nizozemsku, potom v Německu, SBB ve Švýcarsku, CFF ve Francii, FFS a tak dále. To jsou ještě další provozovatelé. A potom v Itálii je to stejně ta Grupo Ferrovis dello Stado. A ti to provozovatelé musí se dohodnout v tomto infrastrukturálním výboru, kdy takovou to nákladní dopravu můžou propustit a mají také cenu za trasu a hodlí a jí za to, na tom také vydělávat. A proto nevím, jak by měla být tady konkurence vyloučena. Ty by nad tím bylo jedno kontaktní místo, které by stanovilo všechno, kapacitu a trasu. To by prostě nefungovalo to může fungovat jedně v jednotlivých eh, národních státech. Takže na členskou zemi jedno kontaktní místo, to by mohlo fungovat, pak eh, by toto kontaktní místo mohlo přijmout žádost operátora, tedy provozovatele, a také potom realizovat všechny další požadavky. A opravdu, jestliže dojde k nějaké nehodě, potom jednotlivé systémy mohou na to mít různé názory. Jeden členský stát pro nákladní dopravu může mít extra železniční sítě. A pak tam, kde jsou jednotlivé, tedy železnice, e, koleje kombinovány pro nákladní osobní pro, pro dopravu, tak to přináší obrovské problémy. A potom, když dojde k nějaké nehodě či havárii, tak je třeba se zařídit tak, abychom se rychle mohli vrátit k, k, k stávajícímu jízdnímu řádu. Toto jedno kontaktní místo je velice vhodné proto, aby eh, bylo to vlastně místo, kam by se směřovaly stížnosti. Bylo by to takové clearingové místo, eh, potom my v Německu máme také spolkovou síťovou železniční agenturu, ale ta neexistuje ve všech státech, tak proto by to byl ten onen one-stop shop a je třeba být flexibilní v nákladní dopravě, ne říci jako tato e, trasa je tady jednou provždy a nemůžeme se od ní odchýlit, jestliže dojde k nehodě nebo ke špičkám. Takže musíme budeme mít stanovené trasy a které lze vzájemně zaměnovat. Například tento model Rotterdam Janov je dobrý předpoklad pro to, abychom takovouto nákladní dopravu mohli realizovat. To, to můžeme také přeaplikovat například na dopravu východ-západ ale opravdu provozovatele infrastruktury musí být eh, sjednoceni v jedné radě a mohou se domluvit na tom, komu dají přednost a jaké sloty proto budou využívat. Pan Zílen? Já, paldies priekšsēdētāji kungs, mūsu ēnu ziņotājs, grupas ēnu ziņotājs Epinku. Pane předsedo? Pan Epping, náš stínový zpravodaj, není přítomen, ale já, se, já ji zastoupím za naši skupinu. Souhlasím s tím, že byly vyznačeny ty nejdůležitější body, na těch jsme se dohodli s radou, ale chtěl bych zdůraznit zejména to, tu otázku těch jednotných kontaktních míst. Chtěl bych vás požádat, abyste si dobře vyslechli argumenty rady Otázkou je, zda skutečně musíme využívat nebo vytvářet nové nadnárodní instituce, pokud eh, nebudeme mít jednotnou vizi toho, jak ten systém bude v praxi fungovat, tak eh, si myslím, že bychom se ještě měli nad tím zamyslet, nad tímto Eh, nad tímto návrhem a měli bychom se dobře vyslechnout argumentaci, která se týká těchto jednotných kontaktních míst. Druhou otázkou je kategorizace těchto, mm, doprav, eh, těchto nákladních eh, vlaků. Možná bychom neměli používat tak přísnou kategorizaci, spíše bychom měli nastínit obecné zásady, jak budou nákladní vlaky rozděleny do kategorií po využití infrastruktury. Také bychom mohli využít různé přístupy na základě jednotlivé doprav, nebo na základě um, dopravní situace. Čili já vás žádám, abyste byli konstruktivní při těch jednáních s radou. Děkuji nyní pan Parasaitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Marineskovi. Skutečně se snažil nalézt velký počet kompromisů v takto komplikovaném dokumentu. Je to obtížné nejenom z politických důvodů, ale také z technických důvodů. Evropské unii máme 20 různých správních systémů pro železnici a máme také různé rozchody kolejí v různých zemích. Máme samozřejmě i různé úlohy, chceme podpořit konkurenceschopnost, zlepšit šetrnost vůči životnímu prostředí. To vše tedy i v oblasti nákladní dopravy. Úloha nákladní dopravy je velice důležitá a její důležitost se jistě ještě posílí. Chci poděkovat panu zpravodaji za to, že vznikl ten takzvaný první seznam, ve kterém jsou i projekty, projekty, které možná ještě nejsou tak dobré z ekonomického hlediska, ale pro Evropskou unii budou znamenat velkou přidanou hodnotu a v budoucnosti se rentovat budou. Jsem si jistý, že pomocí tohoto projektu budeme možné také zohlednit ruské nákladní transporty z Petrohradu. A budeme moci také tímto způsobem přenést jistou část dopravy z moře na železnici a tímto posílíme naši konkurenceschopnost. Jsou to velké výzvy a budeme se s nimi tak jako tak muset vyrovnat. Co se týče toho jednotného kontaktního místa, jak jsem již říkal, máme různé správní systémy. Řekl bych, že je opravdu na čase, abychom něco podnikli v oblasti těch kontaktních míst. Samozřejmě nemůžeme vyřešit všechny otázky najednou, ale začít řešit to prostě musíme. A co se týče toho pozměny přílohy 1. Samozřejmě se musíme snažit o to, abychom nalezli nějaký kompromis mezi komisí a členskými státy. A co se týče těch lhůt dvou let v nařízení, tak zde bych chtěl říci, že v Evropské unii všechny státy trpěly hospodářskou a finanční krizí a toto je třeba zohlednit. Ještě není jasné, kdy se všechny státy s krizí vypořádají a proto je důležité z praktických důvodů tuto lhůtu prodloužit na pět let. Železniční systém nepožaduje pouze vysoké investice, ale také dlouhé lhůty, pokud je třeba ho nějakým způsobem měnit. Jinak chci ještě jednou poděkovat panu zpravodajovi a děkuji. Oui, monsieur le président, merci. Je voulais simplement dans la discussion nous Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem pouze připomenout, že téměř 25 zemí porušuje různé předpisy a tí, takže prakticky nemá smysl mít kontaktní místo na vnitrostátní úrovni, pokud o, tak říkajíc nadržují vnitrostátnímu provozovateli, který také není e, nezávislý. U jednoho kontaktního místa musíme mít vyvážený vztah mezi byrokratickým monstrem a provozovateli. Nejde provozovatelům dále stěžovat život. Musí se tento, toto kontaktní místo snažit o vytížení koridoru a musí to být další přidaná hodnota. Nyní pokračujeme v naší práci a myslím si, že potřebujeme dospět k vyvážení ženému nařízení, které bude přinášet další přidanou hodnotu pro provozovatele a také pro železnici. A je třeba také upozornit na to, že vnitrostátní železniční podniky všechno zablokují, co by posloužilo společné evropské železniční síti. A proto bychom neměli příliš obhajovat vnitrostátní provozovatele a neměli bychom dále podpořit další byrokratizaci. Děkuji, paní Alessandra. Sí, gracias, presidente. Sí, yo... Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Marineskovi za jeho práci a také poděkovat i stínovým zpravodajům. Mám otázku, kterou chci položit panu Marineskovi. V prvních diskuzích se vyjevil takový aspekt, který platí pro aktuální koridory, ale také proto, pokud bude třeba zakládat nové koridory. V některých zemích, například v naší zemi, existují koridory pro rych- vysoce rychlostní vlaky. A toto by možná mohlo zlepšit nabídku. Pane Marinesku, článek 4 a 5 říká, se týká tedy mě, pozměňování nákladních koridorů, Eh, pro nákladní dopravu a parlament v podstatě neakceptuje společný postoj rady. Já se chci zeptat, jaké mechanismy plánujeme mít, protože v textu komise to také není jasné, jaké mechanismy máme pro to, abychom mohli, pokud to bude nutné, eventuálně tyto věci pozměnit, protože to není nic statického, je to dynamická věc a my chceme mít efektivní uh, síť pro evropskou železniční nákladní síť. Takže se ptám, jaké mechanismy máme, jaké mechanismy navrhuje parlament, co se tedy týče budoucího pozměňování těch koridorů, tak aby to nebylo vždy vše určeno, tedy navždy. Uh, thank you. For the commission. Se děkuji, nyní za komisi pan Paskorelli. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Pan Paskorelli, ještě moment. Michael, chce, Chcete se k tomu vyjádřit? Chci, že objasnit jen jednu věc. V Německu je to tak, že státní podniky dostávají státní subvence pro státní síť. Pak existují ještě soukromé sítě. Na těch ty mohou využívat také všichni. a tam jsou samozřejmě poslat poplatky, ale soukromé podniky nedostávají žádnou podporu pro udržování a modernizaci sítí. Tedy vše toto si privátní podniky musí vypůjčit financovat sami ze svých příjmů. A zde je jasné, že státní podniky mají velkou výhodu, když dostávají milionové informace pro udržování a modernizaci sítí. A to je velká a velká velký rozdíl a tento rozdíl zde máme tedy i nadále, rozdíl mezi státními sítěmi a mezi sítěmi soukromými. Okay, yes. Děkuji. Čili nyní pan Paskorele za komisi. Velice děkuji, pane předsedo. Za komisi chci říct si následující. Komise uznává práci, kterou odvedl parlament v oblasti, nebo zejména ve výboru TRAN. Byl to parlament minulého legislativního období a také stávající parlament, zejména pan zpravodaj Maronesku a stínový zpravodajové. Rada přijala společný postoj, který je pozitivní a konstruktivní a Komise jej proto podpořila. Nicméně jsou zde čtyři oblasti, v nichž nechce přijmout nic nového. Stávající e, společný postoj však obsahuje pozměňovací návrh, který říká, že nic v tomto nařízení nemůže e, se tedy nebude lišit od toho stávajícího nařízení, čili je zde určité pravidlo, které je velice silné, velice silné omezení, které rada eh, stanovuje ohledně tohoto textu. A pan Marinesku hovořil také o tom jediném kontaktním místu, což není nějaká nová instituce. Nejedná se o novou nadnárodní instituci, ale jedná se o nástroj, který má zprovoznit tyto koridory. Je to něco, co již existuje. Eh, v rámci spolupráce mezi eh, provozovateli infrastruktury. A tato organizace, mm, máme zde také eh, ve Vídni zvláštní organizaci. Jedná se tedy právě o toto jednotné kontaktní místo pro přidělování slotů. Myšlenkou zde je to, že eh, nebo ne, nejedná se zde o to, že by mělo dojít k nahrazení tohoto jednotného kontaktního místa, protože eh, ty žádosti přeposlané národním, budou přeposlány národním operátorům, ale víme, že to, eh, ta jednotná kontaktní místa se vztahují pouze na 5 žádostí o ty sloty v Evropě. Návrh nařízení toto umožní, toto zavede do praxe. Nejedná se o žádné, nový, eh, o žádné nové těleso na úrovni EU, je to pouze nástroj spolupráce mezi provozovateli těch koridorů a ti mají nezávislé rozhodovací pravomoci vůči eh, provozovatelům. Neznamená to, že ta nezávislost je neomezená, Je zde ještě druhý bod, který se týká tedy těch schválených eh, žadatelů. Pro nás je to velice důležité, pokud chceme otevřít tento trh eh, konkurenci, hospodářské soutěži. Pokud chcete dát provozovatelům pravomoci, aby oslovili různé provazovatele, aby přišli tedy s cenovou nabídkou, aby mohlo dojít k lepšímu otevření trhu a na trh se dostala nejlepší nabídka, tak si myslím, že ten systém těch schválených eh, uchazečů, který již existuje, je dobrý. Také eh, to záleží na členských státech. Některé členské státy tento systém zavedly a jiné nikoli. Čili díky tomuto systému můžeme Mm, posílit hospodářskou soutěž. Pak jsou zde ještě ta pravidla, která se týkají přednostní přepravy. Komise neříká, že nákladní doprava by vždy měla mít přednost a neříká, že osobní doprava bude vždy čekat, až budou odbaveny nákladní vagony. To, to tak to nemyslíme. Nechceme, aby docházelo k diskriminaci mezi těmito druhy dopravy. Máme zde také společná pravidla. Evropská unie ani komise toto nechce. Jde o to, aby provozovatelé mohli být schopni se navzájem dohodnout a aby zajistili e, rovnováhu. No a ten další problém je také zpráva koridorů. Chceme, aby zde bylo těleso, aby to byl orgán. Například eh, by se mělo by se jednat o orgán, kde se nebude pouze debatovat a diskutovat, ale kde by se měla přijímat rozhodnutí, která se týkají třeba investic a o provozování celé sítě sítě nákladní dopravy. A k tomuto čtvrtému bodu musíme také usilovat o vyváženost, jak ji říkala paní Dorán. Pokud se shodneme na těchto čtyřech bodech, tak eh, teprve tehdy eh, dosáhneme úspěšného provádění tohoto nařízení. Pak jsou zde ještě další technické otázky. Já doufám, že se na nich eh, shodneme. Je to například eh, otázka volbu, volby koridory, koridoru, o tom hovořila také paní Bilbalo a paní Aridola. My přijímáme kompromis, eh, eh, společný postoj, ty koridory, které byly vybrány, těch je celkem devět. Jsou to teda ty koridory ERTMS, ty již byly schváleny ale ty představují pouze 6 celé sítě, co se týče kilometrů, ale představují 20 nákladní přepravy v EU. Dále jsou zde další tři koridory. A tam jsme se shodli, nebo tam na nich se provozovatelé e, obecně shodli. Jsou to provozovatelé, kteří byli vybráni orgány, kterým, které jsem již zmínili, to tedy ten Eh, Rail Network Europe. Pokud eh, Rada a parlament chtějí vytvořit eh, nový prostor pro nákladní železniční dopravu, který se také bude soustředit na koridory pro nákladní dopravu, tak bychom neměli vystupovat proti stávajícím systémům v členských státech. Je nutné, aby docházelo k rozhodováním, která se týkají e, těch jednotlivých koridorů, jednotlivých žádostí, jednotlivých žadatelů. Otázkou je, zda potřebujeme pravidla, jak na to upozornila paní Durán. Komise o tom hovořila při, některých, při několika příležitostech. Ta pravidla jsou zapotřebí, protože jsou zde některé věci, které jsou e, už dohodnuté, ale ještě zatím je stávající operátoři nezavedli do praxe, ti hlavní operátoři v členských státech. E, čili na té národní úrovni ještě e, toto není všechno zavedeno. Jsou zde také provozovatelé, kteří ještě nesplnili všechna pravidla pokud chceme postoupit dopředu, musíme zejména vyřešit tyto čtyři body, na které upozornil i pan Marinesku. To jsou nezbytné podmínky toho, abychom vytvořili skutečný prostor pro nákladní železniční dopravu v Evropě, v níž bude, nákladní, v níž bude náklad e, převážen po železnici a bude to velice dobrou alternativou ostatním dopravním způsobům. Děkuji. A pan Marinesku, chcete ještě reagovat na něco, co říkala paní Alessandra? Eh, eh, domnule eh, președinte, mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate comentariile pe care... Děkuji, také bych chtěl poděkovat kolegům za jejich připomínky. Nejdříve bych se chtěl vyjádřit obecně. Jestliže předkládáme návrh na legislativní akt či na řízení, tak bychom nejdříve si měli uvědomit, co nám tento nový zákon, nová legislativa přinese, protože ne, pokud se tímto nezabýváme, pak nemá smysl nějaké nové nařízení navrhovat. Pokud se týče nákladových koridorů, tak proč tady navrhujeme regulace? My chceme zlepšit věci, které nefungují dobře v této oblasti. A co to vlastně je? Jedná se především o chybějící koordinaci nedostatek koordinace, protože na samozřejmě nákladní doprava existuje. Existují také další systémy, které byly navrženy například ERTMS, eh, Rail Europe. Existují zde také další možnosti, ale nedochází ke koordinaci nákladních železničních toků. To znamená, že k koordinaci nedochází a proto nákladní vlak by měl vlastně jezdit stejně jako osobní vlak, protože z technického hlediska je tady praktická možnost, že můžete mít vlak, který vyjíždí z Janova a jede až do Rotterdamu a vůbec nestaví. Prostě byl, jel jako osobní vlak. Technicky je to možné, ale abychom toho dosáhli, potřebujeme koordinaci. To znamená, že toto nařízení se snaží zlepšit určité věci, například tím, že se snažíme zavést takzvanou přednostní nákladní dopravu, přednostní dopravu. Různé instituce tyto vlaky pojmenovávají různě, ale všechny instituce dohodly na tom, že by měly existovat. Za druhé se tady navrhuje kontaktní místo, co není instituce, je to úřad, kam lze předložit, že podat žádost a potom tento úřad musí spolupracovat, bude spolupracovat s jednotlivými vnitrostátními orgány. A toto jedno kontaktní místo pak vidí, zdali francouzský úřad zabránil německému vlaku, aby věl do Francie z jiných důvodů, než z, ně, z důvodu nějakých technických potíží. A potom máte také, jde také o to, aby vnitrostátní orgány co možná nejvstřícněji zacházeli se žádostmi. Vy kolegové zajistě pochopíte, že se na mě obrátili velké železniční evropské společnosti. Oni jsou proti zavedení tohoto systému, protože oni jsou toho názoru, že oni ztratí kontrolu nad trhem. Ale my musíme zde umožnit inovaci, proto protože co toto nařízení mění či inovuje, to je governance či e, zpráva. Správní rada má existovat a to je další předpoklad pro efektivitu e, dopravy. Tato správní rada také bude koordinovat investice na stejném koridoru. To znamená, že by to všechno mělo běžet plynule, tedy investice by měly být eh, dělány plynule. Kontaktní místo by mělo být zavedeno a já se domnívám, že po diskusi s radou dospějeme k dohodě. A také se několikrát již hovořilo o dodatku 1. Původní návrh komise řekl, že v průběhu, myslím si, že to bylo tři, v průběhu asi tří let, každá členská země by se měla stát součástí koridoru. To bylo povinné. To znamená, každý členský stát se musel stát součástí koridoru za předpokladu, že má železniční spojení s ostatními zeměmi v koridoru. Rada předložila návrh, který je podle mého názoru dobrý, a sice, že toto nařízení by také mělo rozhodovat o tom, co budou, které budou ty první koridory. To není špatný nápad, protože nařízení již etabluje první koridor, takže nemusíme čekat eh, další tři roky, eh, aby se členské státy rozhodly, kterého koridoru budou součástí přes které země jdou tyto koridory. Já se domnívám, že bychom se kolegové měli, měli sednout na tento dodatek číslo jedna. My bychom měli diskutovat o obsahu nařízení a potom diskutovat o tom, kudy budou tyto koridory procházet. Ve Španělsku jsou dva koridory a podle mého názoru toto jsou jediné koridory, které lze mít. Oni prochá, oni procházejí přes hranicí s Francií Francií. Ale můžeme samozřejmě o tom diskutovat a máme také možnost navrhnout změny v těchto koridorech. A já žádám radu a komise, aby mi vysvětlili kritéria pro zřízení těchto koridorů. My jsme dostali eh, odpověď od komise, ale zatím ještě ne od rady a chtěl bych vám říct následující. Dokonce, jestliže bude dodatek součástí nařízení, pak členské státy se budou muset stát členem minimálně jednoho koridoru v rámci následujících tří let. Toto bude závazek, povinnost a my bychom neměli zde trávit příliš dlouho času a měli bychom se rychle posunout ku předu. Jak lze dodatek zkompletovat či doplnit tento dodatek Annex 1, takže první koridory, které byly zřízeny, už nelze změnit. To jsou první koridory, které budou etablovány, vytvořeny, ale členské státy mohou navrhnout návrhy na nové koridory a nebo mohou také změnit stávající koridory. To znamená, že mohou předložit žádost ke komisi a komise o tom rozhodne. To nařízení také říká. Tady se jasně říká, týká to na na, na jakých podmínkách tato žádost může být založena, může obsahovat. Toto je také součástí nařízení. Je tam způsob, jak modifikovat a jak navrhnout nové koridory. Takže to je opravdu součástí nařízení. Je tam nejdříve odstavec 3, odstavec 3 pro společný postup, to je součástí mého návrhu. Takže odstavec 3 hovoří o normálním postupu, jak žádat o zřízení koridoru. Článek 4 se zabývá dodatkem pouze. A ten zbytek, tak jak jsem vám řekl, tak zde můžeme dospět ke kompromisu s radou. Lhuty tříleté, pětileté. Ještě 30 vteřin. Takže lhuty. Opět. Nařízení obsahuje lhůtu, aby opravdu koridory začaly fungovat. Co to znamená? Že budeme mít jedno kontaktní místo a budeme mít také správní radu a výkonnou radu. Na co bychom potřebovali pět let na fungování, spuštění tohoto koridoru. My určitě pět let nepotřebujeme, to je strašně dlouhá doba. Já si myslím, že pro první koridory to zvládneme za dva roky, to není žádný problém, to jsou jediné dva orgány, které musíme zřídit, aby koridor mohl fungovat. Potom investice. To je potom jiná písnička. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you, Mr. Marinescu. Děkuji, pane Marinescu. Lhuta pro eh, předložení pozměňovacích návrhů je 12. dubna. Pozměňovací návrhy budou projednány 3. května zde ve výboru TRAN a hlasovat ve výboru se bude 4. května a pak doufejme, že na plenárním zasedání v červnu budeme o tom hlasovat společně, čili 12. dubna lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji panu Marinesku za tuto podrobnou zprávu a podíváme se na další bod. Zpráva paní Runner, která se týká sankcí v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě. Jsem velice rád, že paní zpravodajka se rozhodla projednat tento bod ještě teď dopoledne, čili odpoledne bude více času na výměnu názorů se španělským předsednictvím. Děkuji za pružnost v této Eh, oblasti. Ich darf, liebe Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. V této souvislosti bych se nejdříve ráda vrátila k diskuzi, kterou jsme vedli o samotném pracovním dokumentu. Dnes máte před sebou návrh zprávy, ve které jsem se pokusila zmínit ty nejhlavnější problémy sankcí v případě porušení sociálních předpisů. A chtěla jsem poukázat také na rozdíly, a ty se netýkají pouze výše trestu, ale také druhu jednotlivého trestu a také kategorizace jednotlivých typů porušení předpisů. Shodneme se na tom, že je to velice závažný problém, zejména když že se jedná o, proto, že se jedná o přeshraniční problém. V celé řady oblastí našeho hospodářství se to týká. Promiňte mě, říká pan předseda. Já se omlouvám, ještě eh, Pane Marinesku, bohužel neslyším paní zpravodajku, protože jsou zde probíhají určitá soukromá jednání. Vím, že to předchozí téma bylo také velice důležité, ale myslím si, že moje téma je stejně důležité a jsem přesvědčena o tom, Chci být stručná, protože se nacházíme pouze v počátcích naší diskuze. Myslím si, že účinný sankční systém může mít jakožto bázi pouze jasné transparentní postihy. Potřebujeme zblížení minimálních výší trestních sazeb a nejvyšších výšší sazeb. Já jsem vedla celou řadu rozhovorů, jak s dopravními podniky, tak s organizacemi zaměstnanců a zástupci členských států. Došli jsme k tomu, a je to pro mě jakožto pro právničku velice zajímavé, ale chápu to. Došli jsme k tomu, že sankční systémy eh, v různých členských známech se tedy vyslo- vytvářely historicky na pozadí různých hospodářských podmínek a různých právních systémů. Takže zde máme určité opravdu velice rozdílné poznímky. Omluvte mě, říká pan předseda. Pane Marinesko, já vás ještě poprosím opravdu, abychom si mohli v klidu vyslechnout paní zpravodajku. Myslím si, že to není spravedlivé vůči paní zpravodajce. Děkuji. Doufám, že budeme mít o mém tématu stejně zajímavou diskuzi. Rozhodně vidíme, když se člověk eh, tedy hovoří se zainteresovanými stranami, že je opravdu nutné něco na tomto poli učinit. Je mi naprosto jasné, že zde je nebezpečí toho, že bychom zasahovali do práv členských zemí, tedy do principu subsidiarity, ale přesto si myslím, že je v zájmu bezpečného silničního provozu a dobré hospodářské, spole, eh, hospodářské mm, soutěže a samozřejmě, že je to i v ku prospěchu zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je tedy důležité, abychom měli při nejmenším lepší kontrolu. Není možné požadovat od členských států o to, aby, harmoniz- to, aby harmonizovali své systémy sankcí, či měnili své vlastní systémy, pokud nebudeme mít k dispozici odpovídající kontroly. Já si myslím, že první krok by měl spočívat v tom, že tyto kontroly musí být, tedy informace o těchto kontrolách si členské státy musí vyměňovat. Proto tedy navrhuji Evropskou agenturu pro silniční provoz, která by měla právě vše toto koordinovat. Když nevím, jakožto členský stát, jak jiný členský stát toto postihuje, tak to samozřejmě není dobré. Protože dobře víme, že um, samozřejmě dopravci projíždějí různými členskými státy. Já jakožto dopravce potom si všechna tato pravidla musím vyhledávat sám pro jednotlivou členskou zemi a to je velice obtížné. A nechci zapomínat na to, že existuje celá řada předpisů ze strany komise i směrnice, ale často dochází k tomu, že nejsou dodržovány, že se různě vykládají na základě subsidi- eh, předpisů, které tedy existují v členských státech. A zde bych chtěla hovořit ještě o jedné možnosti. Máme zde článek 83, článek 2 Lisabonské smlouvy, které by nám dal možnost, nebo vůbec nám poprvé dává možnost silněji na tomto poli zasáhnout, pokud se to ukáže jako něco, co je nevyhnutelné. Já jsem tedy zvažovala tuto možnost a také jsem ji krátce prohovořila se s novými zpravodaji a doufám, že až budeme mít hotový návrh zprávy, že se tomu budeme moci věnovat ještě konkrétněji. Přiznávám, diskuze se stínovými zpravodajemi ještě nebyla dostatečná, zatím jsme pouze schrnuli určitá fakta. A nyní budeme intenzivně diskutovat a budeme moci tedy zohledňovat i mínění ostatních kolegů a já se velice těším na jejich názory, protože nesmíme přehlížet jednu věc. Máme zde různé názory, ale pokroku dosáhneme pouze, pokud si se nám podaří dosáhnout v námci našeho výboru schody a já velice doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji, pan Alkadraj. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, en ik wil om te beginnen de rapporteur danken. Eh, het gaat inderdaad om een... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Je to velice důležité téma. Zákony jsou jedna věc, ale druhá věc je, zda jsou prováděny. Cíle, které jsme původně měli, musí být implementovány. Snažili jsme se tedy se tomu opravdu detailně věnovat a zjištěli jsme, jak různý je přístup v jednotlivých členských státech. Máme zde skvělé příklady, jestli si vzpomenete. Z diskuzí, které jsme měli ve frakci, vyšlo následující. Ústřední poselství paní zpravodajky, s tím souhlasíme, je nutné více harmonizovat, více zbližovat, zejména ty typy sankcí. Pak zpravodajka právem řekla, že Lisabonská smlouva zde komisi otvírá nové možnosti a je třeba ověřit, zda Pokyny, o kterých se zde hovořilo, by nemohly být trochu více závazné. Tedy otázka na komisi, mohli byste tedy předložit trochu konkrétnější návrhy? Co se týče toho provádění, i zde samozřejmě by bylo důležité, abychom nejdříve získali od komise přehled. Protože co se týče té směrnice o kontrole, tak ta se snažila kontrolovat opravdu velké množství vozidel. A pak jsme o tom hovořili s panem kolegou Grošem, asi v souvislosti s jeho zprávou a došli jsme k závěru, že to je dobrý nápad, ale je třeba to ještě detailně prověřit. Je nutné, abychom ještě diskutovali o užitku té agentury, která má mít vytvořena, jaké finanční prostředky bychom poskytli takovéto agentuře, jaké by byly úkoly této agentury, tak aby vytvoření agentury opravdu přineslo jednoznačnou přinanou hodnotu. Mohu říci, že v podstatě nikdo nekritizuje z hlediska komise ty návrhy paní zpravodajky, co se týče například těch minimálních norem kontrolních úřadů a pořádkových sil. Co se týče statistik, ty také nemáme k dispozici v plném objemu. Ale přesto si myslím, že debata o takovéto agentuře by mohla být smysluplná. A co se týče řidičů nákladních automobilů, i zde jsou rozdílné názory a i rozdílné právní předpisy. A toto vše je navíc ještě v konkrétních případech rozdílným způsobem prováděno. Takže si myslím, že v takovémto kontextu bychom měli více zapojit moderní techniku nechci improvizovat, ale například systém GPS bylo by například možné to zařídit tak, že když vozidlo překračuje hranici, tak eh, se na GPS obrazovce automaticky objeví silnič, pravidla silničního provozu, silniční předpisy země, do které vozidlo vstupuje. Takže jsem zvědavý, jaké pozměňovací návrhy budou předloženy. Ale jinak si myslím, že s tím nemám žádné velké problémy. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. To nebylo naplánované, to zvoní telefonu za moji frakci. Bohužel zde není stínový zpravodaj. Paní Runner bych chtěla zatím poděkovat za dostatečnou spolupráci a paní Rane také hovořila o tom, že bude se stínovými zpravodaji dále eh, pracovat a musím říci, že my máme již celou řadu předpisů a pravidel a musíme dbát na to a kontrolovat, zda jsou správně dodržována. A pak také musíme vidět, když se jedná o dobu jízdy a odpočinku, tak zdali to, co my v této oblasti plánujeme, také souvisí s naší infrastrukturou. Zdali máme dostatek parkovišť a tak dále. Celou tuto věc musíme nahlížet komplexně a musíme uh, také zjistit, jak lze zabezpečit bezpečnost silničního provozu, také dobré pracovní podmínky pro zaměstnance a abychom také nedospěli k přeregulaci. Zdali můžeme také celý systém určitým způsobem zjednodušit. Já budu sledovat další diskuse a příště bude tady také náš stínový zpravodaj pan Tremoza a zapojí se do diskusí. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Groš? No, a... Ne? Pane Groši, budete hovořit? Děkuji, já jsem chtěl poděkovat zpravodajce za její práci a chci připomenout, že Toto téma je pro náš výbor známé a zpravodajka správně říká, že se musíme domluvit na určitých bodech a musíme pokročit rychle dopředu. Já tady mám dva otevřené důležité body. Za prvé, musíme se definitivně domluvit na tom, co považujeme v jednotlivých zemích za závažné přestupky a za druhé, jak bude prováděno stíhání a jaká bude četnost kontrol. Především četnost kontrol pro mě je důležité téma, neboť když víme, že v určitých zemích jsme pod dvěma procenty kontrol, pak princip subsidiarity není respektování povinností členských států, ale je to velice Eh, důležitá zbraň. Prostě členský stát si pak může rozhodnout, co bude dělat. A pokud se týče přestupku a sankcí, tak sankcie víme, že jsou odstupňované, jsou velice rozdílné v pohraničních oblastech, kde já žiji, tak tam jsme konfrontováni dokonce s šikanou například v jedné zemi kvůli jednému přestupku dokází určí eh, k, k eh, zastavení vozidla, k odstavení vozidla a eh, v druhé zemi se postupuje jinak, takže já si myslím, že zde musíme být dostatečně odvážní a musíme nastolit harmonizovaný postup na evropských silnicích. Myslím si, že toto bude sloužit vzájemnému porozumění a také bude to sloužit eh, celému sektoru a také to dobře poslouží pasivní i aktivní bezpečnosti v silničním provozu. A já si myslím, že subsidiarita v oblasti bezpečnosti by měla sehrávat podstatně menší roli než posud. Pan Bradborn. Uh, uh, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že pokud se vrátíme k první výměně názoru, jak říkala paní Runners, tak v té době jsem říkal, že celá ta myšlenka je dobrá, ale je zde hodně oblastí, které je nutné prořešit zejména s ohledem na podrobná ustanovení, protože tam je problém. A myslím si, že se to nemůže e, řešit nějakým obecným přístupem ke všeho. Podívejme se na konkrétní příklad. Ve Spojeném království je asi dvouprocentní podíl přeshraniční dopravy, což je rozdílné, e, když se podíváme na kontinentální Evropu. Chápu, že v některých oblastech, jak říkal pan Roš, pan Groš, je to složité, Hovořilo se zde například i o situaci v Rakousku. Já chápu obavy některých zemí, ale myslím si, že musíme stále respektovat subsidiaritu v celém tomto přístupu k tomuto tématu. Co se týká ještě zprávy paní Runner, tak pane předsedo, Eh, asi pochopíte, že nechci hovořit o celé zprávě podrobně, ustanovení po ustanovení, ale chci se omezit pouze na, nebo v této fázi se chci omezit na některá klíčová témata. Za prvé, paní Runner chce zřídit novou Evropskou agenturu pro silniční dopravu. A myslím si, že byste měla proběhnout debata o tom. Pane předsedo, asi si pamatujete, že během minulého legislativního období jsme stále debatovali o tom, zda by byla taková agentura zapotřebí a vzpomínám si, že vždycky jsme se shodli na tom, že nikoli. Já sám jsem svůj názor nezměnil. Myslím si, že stačí se podívat na některé jiné agentury, které jsme během minulého století stačili založit a víme, že nyní jsou některé tyto agentury eh, docela v takovém mm, nejistém stavu. Myslím si, že by to pouze vyžadovalo zase další finance, kdybychom chtěli založit další agenturu. Čili já s tímto zásadně nesouhlasím. Druhý komentář se týká zbližování trestně právních předpisů. V minulém legislativním období jsem měl buď to štěstí nebo neštěstí, že jsem zasedal ve výboru pro zahraniční záležitosti, které se také týkalo kde jsme také hovořili o tom, zda se má zbližovat, čili harmonizovat trestní právo. A tento dokument je krokem k, této, k tomuto zbližování. Myslím si, že zde se jedná o pokus harmonizace trestního práva, ale je to dost obtížné, protože jsou zde země, které na základě historického pohledu měly jiný systém. Netýká se to pouze rozdílu Spojeného království a kontinentálního práva, ale i rozdílu mezi jednotlivými členskými státy, čili jakýkoliv, eh, jaký, jakákoliv snaha harmonizovat trestně právní předpisy je podle mě nežádoucí. Ještě mi dovolte jeden příklad, který mě zaujal. Myslím si, že zaujme i vás. Například eh, v některých státech, když dojde k, dopra- eh, k, dopravnímu, k dopravní nehodě, tak tam nemůže být žádný eh, odvolací postup. To znamená, pokud se shledání vinným z té nehody, tak se nemůžete už někam odvolat. Myslím, že bychom měli stále zachovávat princip možnosti přístupu ke spravedlivé a nezaujaté justici. A nevím, zda by v této oblasti tedy ten návrh dobře fungoval. Také se ještě můžeme podívat na tradice v jednotlivých zemích. Některé členské státy pokládají jednu věc za vážnou, jiné státy za méně vážnou, co se týče těch různých porušení. Také nemohu přijmout ani komentář který se týkal toho, abychom schvalovali, aby různé technologie, zejména ta technologie GPS, aby eh, vůbec nějakým způsobem ehm, zjišťovala, kde se nachází různá vozidla. To už jsme zase někde u eh, technologie velkého bratra. Ještě co se týče dalších iniciativ, které navrhuje paní Raner ve své zprávě, tak, co se týče odstavce 22, tak zde hovoří o tom, že infrastruktura by měla pomáhat řidičům, ale víme, že už v minulosti jsme se zabývali otázkou různých parkovišť pro nákladní automobily a podobné infrastruktury, ale když zde paní pravodajka hovoří o těch bezpečnostních aspektech, tak je nutné abychom kromě té bezpečnosti hovořili i o zabezpečení. Musíme hovořit o safety i o security. Protože někdy dochází jednak tedy k různým nehodám, dopravním nehodám, ale také dochází k různým krádežím nebo k vloupáním do nákladních automobilů, což v některých oblastech je velkým problémem. Čili e, musíme se zabývat nejenom otázkou bezpečnosti toho dopravního provozu, ale i bezpečnosti všech těch nákladních vozidel a řidičů. Děkuji. Ano, to bude asi totiž problém s tím, že to slovo safety a security má v některých jazycích velice podobný ekvivalent, ve francouzštině například, ale tedy doufám, že to zpravodajka pochopila, co jste chtěla říct. Nyní pan Kramer. Ano. Hmm. Chci, chci říci, že paní Milichtenberg zde bohužel nemůže být přítomna, protože jen v jiném výboru. Já bych chtěla všem vejmeným jménem poděkovat paní zpravodajce za spolupráci. Chci hovořit o třech vědě. Ta agentura pro silniční dopravu my nechápeme, proč bychom ji měli potřebovat. E, máme technické, technická kritéria, která jsou viděna částečně kriticky, ale opravdu Evropská agentura pro silniční dopravu my nechápeme, proč by byla potřeba. My potřebujeme zákonodárství, které by implementovalo tachografy ve všech členských státech tak, aby byly kompatibilní, nebyly zde rozdíly v tachografech, aby bylo možná je rychle stáhnout. Byli jsme v Švýcarsku a na té hranice se kontroluje tedy, zda došlo k porušování doby řízení, trvá to velmi dlouhou dobu a já si myslím, že řidiči jsou pozitivně naladěni vůči kontrolám. Oni nám říkali, že někteří řidiči dokonce zavolají mobilem a řeknou, že by byli rádi kontrolovány, protože jejich šéf je nutí překračovat dobu řízení a to ohrožuje bezpečnost provozu. A zde prostě nesmí být nic omlouváno, musíme to rychle přeskoumat a řidiči jsou na naší stránce, protože to jsou podnikatelé, kteří nutí řidiče překračovat ty doby na úkor bezpečnosti a to musíme zastavit. Co zde padlo, co se týče té subsidiarity a státních pomocí a těch parkovišť, té infrastruktury, to má tedy platit daňový poplatník nebo kdo? výstavbu silnic, výstavbu parkovišť. To je tedy velký objem peněz, který je investován do této oblasti a měli bychom si tedy opravdu dobře rozmyslet, kam chceme investovat a co tím chceme dosáhnout. V zásadě se zprávou souhlasíme až na ty kritické body, které jsem právě zmínil. Děkuji. E- děkuji, pan Ertl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodajce za dosavadní práci. Paní zpravodajka nejdříve musela provést sběr dat a podle mého názoru jsou zde Důvody pro současnou situaci jsou v současných nejasných nařízeních a nám jde především o právní závaznost pro celou Evropu. Nebudu se zabývat jednotlivými body, které víceméně podporuji, ale přece jenom jsou tady tři body, ke kterým bych se chtěl vyjádřit. Za prvé, jsou to velké rozdíly ve výši sankcí, které je třeba zredukovat. Také musíme sjednotit e, sankce tak jako, a postihy a to je to, že bychom mohli tento nástroj v formě článku 83 lomeno 2 využít. Podle mého názoru bychom měli dále však diskutovat o zřízení agentury. Cíle, které zde byly formulovány, jsou v pořádku, ale musíme diskutovat o tom, zdali tato agentura je vůbec nutná. Dále se zde také požadovaly častější kontroly a vzdělávání kontrolních orgánů. Toto je všechno správné. Já si myslím, že tady byla také požadována srozumitelná brožura ve všech jazycích. To by byla také dobrá věc. Máme tedy různé možnosti, uh, které již máme k dispozici. 200 směrnice 59 z roku 2003. Tady bychom se mohli také podebatovat o tom, jak dát věci e, dohromady, ale především e, si myslím, že jde o právní závaznost pro všechny členské státy. Děkuji. Pan Rike. Merci, euh, monsieur le président. Brièvement, euh, Děkuji. Zcela stručně chtěl bych eh, poděkovat paní zpravodajce za její pra- práci a mám pouze jednu otázku a jednu poznámku. Nejdříve ta otázka. Je jasné, že co se týče že zde máme v rámci naší práce jisté obtíže. Existuje směrnice, která ještě tady nebyla implementována v členskými státy. Pak zde máme Lisabonská smlouvu, která to vše nezmění a je tedy nutné kvůli Lisabonské smlouvě přistoupit ke změnám. A pak zde máme určité nejasnosti, co se týká těch národních míst. Takže co se týče tohoto právního předpisu, tak zde máme opravdu ještě hodně práce před sebou, protože celá řada elementů ještě není vyzrálá. A další věc. V jedné zprávě se mohou ukrývat další zprávy dokonce velice obsáhlé. A přesně toto je pravděpodobně případ této zprávy. Například Evropská agentura pro silniční dopravu. Další věc je otevřená a to je to přehraniční stíhání porušování předpisů v silniční dopravě. Jedná se tedy o sociální předpisy v silniční dopravě. A toto vše souvisí s tou agenturou a s tím přeshraničním stíháním porušování právních předpisů v silniční dopravě. Samozřejmě vše sebou souvisí, ale měli bychom se zabývat zásadními otázkami a ty překračují rámec této zprávy. A takže je velice obtížné, jak si si vyjasnit, vymezit vlastně, jakou oblast tato zpráva v podstatě pokrývá. Děkuji, pan Sanesky. Děkuji, pan Sanesky. Děkuji, pane předsedo. Já jsem právě přiběhl z výboru Kokobu, z výboru pro kontrolu rozpočtu, kde jsme hlasovali o 370 pozměňovacích názorech, eh, návrzích a hlasovali jsme o 20 různých evropských agenturách. A nyní zde slyším o, že by, o tom, že by se měla založit nová agentura. A když to tak slyším, tak um, musím říci, že mám trošku obavy o peníze daňových poplatníků. Nevím, že Nevím, zda tedy z toho budou daňoví poplatníci příliš nadšeni, až uslyší, že bychom chtěli zřídit novou evropskou agenturu. A určitě by to byla také voda na mlín všech euroskeptiků. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajce za výbornou zprávu, za výbornou práci a také podporuji návrhy, které již zazněly Zejména se tedy to týkalo návrhu o zlepšení systému Galileo, systému GPS. Myslím, že ta myšlenka je velice zajímavá. Jako zástupce jednoho z nových členských států bych rád navrhl, aby financování tohoto systému bylo pozměněno. Má země je chudá a, ta, a platí vlastně více do toho systému, než z toho systému dostane, což je trochu podivné. Děkuji za komisi pan Pascarelli. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá zprávu paní Runner. Obecně podporujeme myšlenky, které v ní navrhuje, nemáme žádný bod s nímž bychom zásadně nesouhlasili, kromě myšlenky Evropské agentury. Nyní to vypadá tak, že Evropská unie je dost omezená v tom, co může činit ve snaze toho, aby mohla prosazovat svá vlastní pravidla. Jak už na to upozornil pan Pranan, zatím společenství tedy nenese odpovědnost za harmonizaci sankcí, minimálně ještě v té oblasti silniční dopravy. Ale už bylo učiněno mnoho práce v tom, aby byla pravidla vykládána stejným způsobem komise plus také zástupci členských států diskutovali o řadě různých pokynů, o různých eh, eh, problematických bodech, která jsou v tomto nařízení. Eh, vydali jsme rovněž zvláštní oznámení, která byla i na internetu, takže jsou pro všechny dostupná. Týká se to tedy výkladu různých eh, ustanovení, která již byla schválena. Také se zde hovoří o kategorizaci sankcí. Nechceme harmonizovat sankce, ale chceme se dohodnout s členskými státy, jaká porušení lze považovat za nejvážnější. A s tím tedy souvisí některé následky. A pak je zde otázka, jaká porušení lze tedy eh, charakterizovat jako méně závažná nebo eh, lehčí. Je také pravda, že Lisabonská smlouva otevírá další možnosti harmonizace trestně právních předpisů v EU. Také zde zazněl odkaz na článek 83, ale komise nejprve musí přednést návrh než abychom upravovali pravidla, která byla přijata teprve před třemi či čtyřmi lety, se komise bude snažit, aby byla lépe e, vymáhána ta pravidla, která již existují. O to budeme usilovat prostřednictvím e, výměny informací, a to v rámci e, těch sociálních předpisů. Máme zde například tu zásadu extrateritoriality, v níž se členské, v níž tedy orgány v zemi A mohou uložit sankci za porušení, k němuž došlo e, v, ve státu B a toto porušení tedy bylo e, zaznamenáno těmi digitálními tachografy. Nedávno také bylo přijat, byl přijat e, balíček pro silniční dopravu který eh, zřizuje národní rejstříky, národní záznamy. Eh, pro profesionální dopravce. Je zde také systém pro výměnu informací, zejména informací o všech porušeních a přestupcích, k nímž došlo. Je nutné dívat se na to z širšího kontextu silniční dopravy, protože celkově usilujeme o bezpečnost, jak dopravy samotné, tak i o bezpečnost osob a zboží, které je na silnicích přepravováno. Už se existují pilotní projekty, které se týkají bezpečného parkování. To znamená, že členské státy, když eh, se rozhodují eh, postavit novou infrastrukturu, tak musí zaručit to, aby ta infrastruktura byla eh, vystavena tak, aby zde bylo možné využít určitá místa pro dobu odpočinku, pro bezpečný odpočinek. To znamená, aby dopravci mohli eh, respektovat pravidla Evropského společenství. Čili eh, vy velice dobře znáte všechny ty ta pravidla, která se týkají bezpečnosti silniční dopravy. Dále se komise rozhodla, že během Eh, všech eh, do, během všech dobat, které nyní probíhají mezi komisí, radou a parlamentem a týkají se úlohy agentur v eh, evropském prostředí, tak zatím je zde taková fáze, kdy tedy se nikdo nechce moc rozhodovat o tom, aby se zakladaly nové agentury. co se tý, pan kolega zde promluvil za svou zemi a co se týče mě, a mé zemi, tak všechny agentury, s nimiž spolupracujeme my, e, co by generální ředitelství pro dopravu, jsou velice efektivní a spolupráce s nimi je velice dobrá. Paní Runner by také chtěla, aby se parlament více zapojil, když se, kdyby se rada rozhodla, aby se zvýšil frekvence nebo počet kontrol. Víte, že je zde pravidlo, které říká, že mohou probíhat kontroly eh, jednak na silnicích a jednak kontroly eh, u provozovatelů a že ty kontroly musí představovat určité procento v souvislosti s počtem dnů ehm, poskytování služby a to procento může dosáhnout až 4%, což je dost eh, vysoké číslo, protože to může znamenat až několik stovek kontrol E, v rámci Evropské unie. A 90 pro, téměř 90 všech nákladních automobilů jsou vybaveny už těmi digitálními tachografy. E, v roce 2011 provedeme posouzení této situace uvidíme, zda bylo dosaženo toho magického Prahu. Pokud, toho ne, pokud nebude dosaženo tohoto Prahu, tak se pokusíme ještě přesunout ze těch 3% na 4% kontrol. Toto eh, rozhodnutí by potom podléhalo nyní tomu běžnému, tomu řádnému legislativnímu postupu. To znamená, že parlament bude velice dobře informovan eh, v náležitém času a bude mít možnost přeskumu nebo kontroly tohoto rozhodnutí. Děkuji, já vám jenom pouze ještě připomínám, že už dnes tomu neříkáme komitologie, tomu postupu, a dávám slovo paní Runner. Vielen Dank, ich möchte... Děkuji, budu stručná. Děkuji za velice hodnotné příspěvky a myslím si, že ty cíle, které všichni sledujeme, tak zde žádný rozpor není. Všichni chceme více bezpečnosti na silnicích, spravedlivou hospodářskou soutěž, ochranu zaměstnanců a fungující systém na silnicích. Myslím si, že není možné říci ze dne na den, že chceme ve všech zemích Evropské unie infrastrukturu, která bude poskytovat absolutní úroveň bezpečnosti. Tak to nejde. Je to něco, čeho můžeme dosáhnout krok za krokem. V některých zemích máme plně dostatečující infrastrukturu, v některých zemích je infrastruktura naprosto nedostatečná. A je tady zde problém eh, toho security a safety. A další, co je pro mě důležité, je toto. Já nejsem zastánkyně nové agentury podle hesla, když nás nenapadne nic lepšího, tak založíme novou agenturu a ta za nás všechno vyřeší. Ovšem, v mnoha rozhovorech, které jsem vedla, jsme věděli, že je důležité, aby opravdu docházelo k informovanosti mezi členskými státy, aby byla lepší komunikace mezi členskými státy, protože jinak nemáme možnost harmonizovat systémy. Aby, tom, aby člověk mohl harmonizovat, musí vědět, jaký je systém v jiném členském státu. A v některých státech již máme velice dobrý systém záznamů, v některém méně dobrý systém. Zdá se, o toto bude, o tu výměnu informací starat agentura, či zda tímto úkolem pověříme již nějakou stávající organizaci, to si myslím není až tak důležité. Důležité je opravdu to, abychom zajistili lepší komunikaci a lepší výměnu informací. Tímto způsobem eh, bychom mohli i zajistit to, aby pokyny, které již existují, byly závazné a aby všem zároveň byly pro všechny více transparentní, aby je opravdu všichni mohli dobrým způsobem chápat. A dále bych chtěla říci, že mnoho lidí, které se pohybují po evropských silnicích, pochází z třetích zemí a neznají tyto systémy. Tito lidé potřebují odpovídající informace a je jedno, kdo je jim poskytne. Je důležité, aby řidiči opravdu věděli, když vstupují do evropského prostoru, jaké pravidla existují. zejména je to důležité pro řidiče z východu, které často projíždějí celou Evropou a není možné od nich tedy požadovat, aby opravdu přesně znali jednotlivé předpisy. Oni by v podstatě měli mít nárok na to, aby někdo jim tyto předpisy předložili v jasné a, v jasné a srozumitelné formě. A pokud bych se nám to podařilo, pomocí této zprávy, tak si myslím, že by to byla velká věc a opravdu by jsme zlepšili bezpečnost na silnicích v této oblasti. Já doufám, že se nám to podaří, těším se na dobré pozměňovací návrhy a opravdu doufám, že se nám to podaří dokončit relativně rychle. Děkuji. Velice, děkuji, paní Ranner. Chci pouze informovat, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. dubna, hlasování ve výboru bude 27. až 28. dubna a na plenárním zasedání bychom toto chtěli projednat v květnu. Čili ještě jednou opakuji, 6. dubna je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost, tím zakončujeme naše dnešní dopolední zasedání a sejdeme se ve 3 hodiny odpoledne, prosím, přesně ve 3 hodiny a čeká nás výměna názorů se stávajícím španělským předsednictvím. Děkuji.